byly informovány příslušné orgány v tomto smyslu. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, το επόμενο σημείο Tak a další na programu máme zprávu pana Lechnera v otázkách dědictví a vytvoření evropského dědického osvědčení. Spravodajem je pan Kurt Lechner a já mu dávám slovo. Máte slovo, pane Lechnere? Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám. Paní komisařko, kolegyně, kolegové, dámy a pánové, pro evropské občany, které mají majetek v jiné zemi nebo žijí mimo svoji vlast. Je v současné době prakticky nemožné, aby si eh, svoje hm, tedy dědictví, které po nich bude řádně naplánovali a nechali proběhnout. Eh, jsou zde konfliktní situace, stojí to peníze a eh, je to právní nejistota. Eh, zhruba 10 eh, milionů lidí žijí eh, v jiné zemi než své vlasti. Máme zde smíšená manželství a z toho je určitá část lidí, kteří jsou ze třetích zemí. To znamená, že skutečně potřebujeme evropské řešení. Do budoucna si občané budou moci zvolit, aby se pro jejich dědictví uplatňovalo, uplatňovalo, uplatňovalo právo jejich domácí země, jejich vlastně pokud si ovšem nezvolí zůstavitel právo, pak bude platit eh, právo země, kde má obvykle bydliště či centrum svých zájmu. A toto bude platit pro veškeré dědictví, včetně pozemku a budov. To znamená, že nebude docházet k roztříštění dědictví soudy budou moci většinou využívat vlastní právo a na rozdíl od současného, současné úpravy se budou moci jejich rozhodnutí navzájem uznávat. Dědicové, kteří zatím měli co dočinění s více soudy a orgány různých členských zemí, eh, budou mít daleko jednodušší situaci, poněvadž eh, to vše bude rozhodovat jeden soud a toto bude uznáno ve všech členských zemích. A to se potom bude týkat přepisu, například v rejstříku nemovitostí, bankovních kont a všeho eh, dalšího. Bude to znamenat velké úspory nákladu a času. Já bych chtěl eh, zdůraznit některé body. Nete, netýká se to dědické daně. Ta zůstává nezměněna. To je vlastně eh, jedna z otázek, kterou kladou občané. Za druhé, Eh, eh, příslušné eh, národní úprava, pokud se týče povinného dědictví, to zůstává naprosto bez změn. A za třetí bude platit toto, tato směrnice do tří let. A doufáme, že se k tomu přidají také další země, jako třeba Jirsko, Velká Británie, Dánsko. Zde se nejedná o kodifikaci a doplnění již stávajících dohod, nýbrž jedná se o e, novou úpravu pro všechny členské země. E, vynikající kvalita návrhu komise se tedy e, z tohoto důvodu zaslouží respekt a uznání. Současně s tím během debat, které trvaly dvou dva a půl roku se podařilo návrh významně zlepšit, za což můžeme děkovat spolupráci všech institucí, zejména kolegům z právního výboru a já jim děkuji za jejich cenné připomínky, eh, které zlepšily celý návrh. Ale výslovně to platí také pro radu, která ve všech svých formacích se velice intenzivně zabýval těmito tématy a rovněž významně přispěl k jeho zlepšení. Zvláště chci poděkovat dánskému předsednictví, eh, která, které tuto debatu dovedlo do konce. Ještě jednou děkuji komisi za dobrý návrh, ale také za to, že eh, také debaty byly skutečně kvalitně a expertně řízeny. Paní komisařko, vzhledem k tomu, že jsme se právě bavili o genderové politice, bych rád tedy eh, dodal, že ze strany komise bylo to téma doprovázeno z, eh, prakticky výhradně ženami. A já bych eh, prosil, abyste tedy moje poděkování vyřídila dále. Pro občany je nová úprava poměrně jednoduchá, ačkoliv v debatách jsme museli vyjasnit velice obtížné otázky. Všichni měli společnou vůli najít společné řešení eh, ve prospěch občanů. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Lechnere. A za komisi paní místo předsedkyně Redingová. Děkuji, pane předsedo. Věřte mi, jsem velice ráda, eh, že byl tento bod zařazen na program vašeho plenárního zasedání, protože občané eh, čekali na tento okamžik příliš dlouhou dobu. Rada už v roce 2000 identifikovala tento problém jako oblast, kde bychom měli učinit eh, jistá opatření a je to poprvé, kdy byl schválen, či se schvaluje evropský nástroj v oblasti dědictví. A netýká se to jenom hrstky lidí, protože je to zhruba 10 eh, veškerých dědických řízení, eh, které která v sobě mají v Evropě nějaký mezinárodní prvek a hodnota je zhruba 1, eh, 120 miliard eur. A toto nařízení je tedy výjimečnou příležitostí ukázat, že Evropa činí kroky k tomu, aby občanům usnadnila život eh, ve velice obtížných lidských i právních situacích. Jsem se dobře vědoma toho, že dědictví je velice citlivou oblastí, které je provázáno s národní legislativou o ochraně rodin a s národními právními systémy a že jsou tady obrovské rozdíly mezi jednotlivými právními řády v členských státech. Ale my máme pana Lechnera, vynikajícího zpravodaje eh, tady v parlamentu, který možná se již brzy eh, Eh, chystá na zasloužený odpočinek a toto bude jedna z jeho posledních eh, prací, kterou eh, v zájmu evropských občanů odvedl, za což mu velice děkuji. Výsledek, který navrhuje pan zpravodaj, je skutečně vynikající a komise ho plně podporuje. Tato zpráva zachovává hlavní politické cíle, které se stanovala komise, to znamená, aby se dědictví řízilo, řídilo jediným právem, to znamená eh, právem země obvyklého bydliště zasnulého, aby lidé měli možnost eh, plánovat si své dědictví dopředu tím, že se sami zvolí eh, právo země své státní příslušnosti pro případ, že se odstěhují do jiného členského státu v EU a kromě toho bude eh, existovat volný pohyb eh, jak veřejných listin, tak eh, soudních rozhodnutí. A třešničkou na dortu je dědické osvědčení, které umožní prokázat svá dědická práva a je tak zajištěný jejich výkon po celé Evropské unii. O tomto textu jsme již velice dlouho diskutovali, jak jsem říkala, tento text byl v parlamentu dále vylepšen díky práci pana zpravodaje a celého výboru. Výbor eh, klade důraz na zajištění právní jistoty pro eh, zůstavitele eh, závěti ještě předtím, než toto nařízení vstoupí v platnost. Děkuji vám za odvedenou práci a jsem se jistá tím, že se jedná o jednu ze záležitostí, kterou budeme moci předložit eh, občanům v roce eh, občanství, jakožto důkaz, že nám na občanech záleží. Děkuji paní místopředsedkyně a nyní eh, řečníci jménem politických skupin. Nejprve pan Lene. A to jménem EPP. Pane předsedající, vážený pane zpravodaji, vážená paní komisařko, je vlastně eh, škoda eh, a tento parlament se to nikdy nenaučí. Je velice pozdní hodina a zde debatujeme nyní o mimořádně důležitém záměru. Jak říkala paní eh, komisařka, týká se to 10% našich obyvatel, čili 15 milionů lidí a může to mít velký dopad na jejich životy. A bohužel v těchto okolnostech eh, je totiž pozdě, nás opravdu je velice málo. Možná, že by bylo dobré, eh, kdyby raději se toto téma dostalo příště na poněkud eh, lepší, do lepšího časového slotu. Já myslím, že tak by hm, Evropská unie budila lepší dojem u mnohých lidí. Skutečně eh, je to legislativní záměr, který je důležitý a mimořádně obtížný. Je to velice komplikovaná věc a já to chci říct zcela otevřeně. A chtěl bych Kurta Lechnera, který v právním výboru dlouhá léta pracoval a vnesl to všechny kompetence, chtěl bych mu srdečně poděkovat za odvedenou práci. Kurt tímto zanechává skutečně významný dárek na rozloučenou tomuto parlamentu, důležitý a cený politicky i právně. A já myslím, že to v této debatě prostě musí zaznít, poněvadž on se rozhodl, že koncem tohoto týdne složí mandát a bohužel ještě jednou vyslovuji e, eh, tím politování, bohužel nás opouští. Eh, rada doufám, že eh, bude také s námi spolupracovat a že jednoduše a prostě Lechnerovu zprávu Eh, schválí a tím budeme mít skutečně kvalitní, dobrý kus legislativy, který pomůže občanům v Evropě a de facto to bude něco pro Evropu občanů. Děkuji vám, pane Lene. A nyní pan Bellinguer za eh, socialisty a demokraty v Evropském parlamentu. Kyrie Luigi, Berlinguer, έχετε το Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V první řadě mi dovolte, abych eh, se přidal k laskavým slovům a také bych rád poblahopřál panu Lechnerovi. Chtěl bych poděkovat eh, za jeho práci, kterou odvedl s takovým odhodláním, s takovou důsledností. neustále se vracel k jednotlivým ustanovením, vracel se do diskusí s právním výborem, ale také s komisí, s radou. A myslím, že, že může být velice hrdý na to, že jsme dosáhli téměř jednomyslné podpory. Takže zaměřme se na dané otázky. Jsem také přesvědčen, že se jedná o velice důležitou problematiku. Nejen, že to je důležité pro občany je to důležité pro konstrukci, pro budování celé Evropy. Je důležité, abychom takto vycházeli vstříc potřebám občanů v každodenním životě. Miliony lidí se pohybují v nejrůznějších členských státech a velice často zahajují velice zdlouhavé, složité postupy vznikají velice citlivé otázky pro celou rodinu, které nemůže naše politika ani zachytit. Takže jsme velice hrdí na to, že jsme se zaměřili na tu, to problematiku. Je důležité, že nabízíme něco nového. Například ti, kteří chtějí sepsat eh, svoji Poslední závěr, se mohu rozhodnout, eh, zda to bude podle práva jejich obvyklého bydliště a nebo státní příslušnosti. A zde vidíme velké rozdíly právě v jednotlivých členských státech, takže tato volba je pro ně důležitá. Otázka dědictví může být někdy nesmírně složitá. Musíme zajistit, aby to bylo skutečně rozhodnuto, protože jakmile rozhodnete pro právo, které bude vycházet eh, ze země vašeho obvyklého bydliště anebo státní příslušnosti, může vzniknout tu určitý konflikt zájmu je důležité, abychom rozhodli o patřičné jurisdikci. Potřebujeme více svobody, ale potřebujeme více také právní jistoty. A co se týče dědického osvědčení, pochopitelně to je také velice důležitý nástroj, protože tím se vytvářejí podmínky pro zajištění, že dědic má jistotu v případě určitých eh, problémů a potíží, které by snad mohly vzniknout. Takže z tohoto hlediska je to vysoce pozitivní. Není to dokonalé řešení, tato legislativa není dokonalá, jsou zde určité otázky, které řeší otázku různých typů posledních závětí, nebudu zacházet do podrobností, ale na závěr bych chtěl říct si toto. Doufáme, že tento text bude schválen radou, doufáme, že se tento text stane skutečným právním aktem. A co se týče Spojeného království, tam se možná řeší různé problémy, nicméně musíme překonat veškeré problémy, aby se připojilo i Spojené království. Andra Time. Děkuji a nyní předávám slovo paní Pájen Nemalde. Paní komisařko, dámy a pánové, Nyní se snažíme eh, rodinné a dědické právo eh, upravit, pokud se týče příslušnosti a výkonu zahraničních rozhodnutí. Zítra budeme hlasovat o e, dědickém právu a další budou následovat. A tady nejde o nějaké odtažité politické otázky, nýbrž my v tomto případě skutečně pomáháme řešit občanům problémy, které zatím jsou neřešitelné. Protože v nejhorším případě se může stát, že by museli dědici podávat žaloby před různými soudy v různých členských zemích. Tam by mohla padat konfliktní rozhodnutí a to všechno chceme do budoucna eliminovat. Jde o systémovou změnu v dědickém právu. Do budoucna bude celé dědictví se řešit podle jednoho práva, například podle práva státu, který je jeho obvyklým eh, bydlištěm kdo třeba je Němec a žije neustále ve Štrasburku a myslí si, že k Německu má lepší, eh, lepší vazby než ve Francii, může použít i německé právo. A aby francouzský soud nemusel se zabývat eh, německými, tedy komplikovaným německým právem, je možné nechat toto řešit soudem v Německu. Podobně se to bude týkat třeba dědictví, které dejme tomu na Majorce. Dánsko, Velká Británie a Irsko bero mají opt-out. To znamená, že v současné době se tím nechtějí řídit, což je škoda, protože mnoho Britů vlastní své nemovitosti jinde v Evropě bude nutné, abychom spustili eh, širokou informační kampaň. Já bych chtěla poděkovat ještě kolegovi Lechnerovi za množství práce, které odvedl a je vidět, že ve parlamentu máme také lidi z praxe. Děkuji vám. A nyní paní Lichtenberger promluví za zelené a má na to jednu minutu. Děkuji vám. Chtěla bych eh, začít poděkováním panu kolegovi Lechnerovi, který je skutečně eh, vynikajícím a otevřeným způsobem se všemi spolupracoval, včetně všech nových zpravodajů a dalších. To, že dnešní rozhodnutí de facto je pokračováním eh, vývoje z posledních let, a totiž to, že lidé jsou v rostoucí míře mobilní, budují si život v jiné členské zemi a v okamžiku, kdy nastane eh, okamžik dědictví, tak eh, je tady otázka opět návratu do země původu nebo ne. Proto je tedy dobře, že to bylo rozhodnuto a zjednodušeno. E, tedy škoda jen, že opět e, Velká Británie e, se nepřipojila. Každá členská země má důvody se tomu připojit, ale tedy Velká Británie zvlášť. Pro mě byla důležitá jedna věc, a sice, aby homosexuální páry Eh, se nemo, nemohly být diskriminovány s ohledem na veřejný pořádek, pokud jde o jejich dědická práva, eh, včetně tedy volby použitelného práva. To je podle mě skutečně centrální, poněvadž životní podmínky se prostě v současné době trošku už změnily. Děkuji. A nyní pan Said Karim má slovo na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Tady v sále jsou kolegové, kteří na mě jistě budou ukazovat a gestikulovat kvůli tomu, co eh, tady zaznělo ohledně postoje Spojeného království k této věci. Já bych tedy nejprve chtěl eh, velice upřímně poděkovat panu Lechnerovi za obrovský kus eh, práce, který odvedl na této problematice. Eh, celá věc eh, se táhla až, myslím, dva roky, takže skutečně mu velice upřímně děkuji za to, že takto k celému procesu přispěl a přeji mu všechno nejlepší do dalších let. Ještě se vrátím tomu, co říkal pan Len k načasování celé diskuze. Tato diskuze se protahuje, ale nikoli kvůli vám, pane předsedo, ale eh, vzhledem k tomu, eh, že eh, dnes večer jsme tu měli britského ministra Levingtona, proto jsem se s ním potřebovala sejít. A teď ještě bych rád poukázal na obtíže, na které jsme narazili v radě a které nás jako Británii vedly k výjimce z této legislativy. praktická eh, situace eh, se, myslím, pro mm, naše občany příliš nezmění. Zhruba 15 dědických řízení, které probíhají ve Velké Británii, mají mezinárodní prvek 3,1 eh, naší populace pochází z jiného členského státu. Já se tady domnívám, že pokud nedokážeme vyřešit otázku započtení na povinného dílu, tak jak si nebudeme moci eh, poskytnout eh, výhod tohoto nařízení občanům jiných členských států, které žijí, kteří žijí ve Velké Británii nebo v Irsku, anebo naopak našim občanům, kteří žijí jinde v Evropě. Já vím, že tady zůstávají jisté obavy, eh, pokud je o určité delegace v radě, pokud je o poskytování určitých eh, služeb nebo pokud jde o správní záležitosti, protože praxe se hodně liší v jednotlivých členských státech, ale je potřeba doladit postoj parlamentu a delegací v radě. Úplně na závěr chci říci, pane předsedo, že druhé čtení, kdyby bylo velice krátké, by nám umožnilo vyřešit zbývající obtíže jak se s čerstvým eh, přístupem, což by bylo v zájmu nás eh, všech. Myslím, že by bylo dobré, abychom eh, vyřešili všechny problémy, které přetrvávají. Děkuji. Děkuji. A dalším řečníkem je pan Jaroslav Paška, který vystoupí na jednu minutu jménem EFD. Děkuji vám za slovo, pane předsedo, paní komisařko. Se zájmem jsem prostudoval návrh Evropské komise nařízení o rozhodném právu, soudní příslušnosti o výkonu soudních rozhodnutí a veřejných listinách v oblasti dědictví a o zavedení evropského dědického osvědčení. Rozumím tomu, že zvyšující se migrace občanů v Unii může představovat problémy pro pozůstalé e, v případě, že se zesnulý usadil v jiném členském státě. Nicméně určení soudní příslušnosti a rozhodného práva omezit na obvyklý pobyt e, zesnulého či zůstavitele, což vlastně není náležitě definováno, to se mi zdá nešťastné. Takto širot, vysoce volně formulovaný pojem, totiž mohou jednotlivé soudy v členských státech vysvětlovat různým způsobem a proto si myslím, že je potřeba u takto citlivého nařízení zvolit v dalším postupu přesnější a lepší definice. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní bych rád předal slovo panu Stojanovi za nezařazené. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tato otázka se týká soudních nároků, které eh, vyplývají ze zákona. Jsou to velice složité právní soudní otázky, které se musí vyřešit a já jsem například řešil takovýto případ v rámci občanského práva, když jsem studoval práva, hovořili jsme o rozluce a také rozdělení majetku. Takže to zjednodušíme, měl jsem určité konkrétní zkušenosti. V takto složité oblasti náš kolega, pan Lechner, odvedl skvělou práci, je to skutečně ohromný úspěch a završení jeho práce, takže mu blahopřeji, budeme vzpomínat na tuto jeho zprávu. Chtěl bych ovšem pokázat na něco odlišného. Když vemu v úvahu zprávy, které jsem řešila, které řešíme v rámci našeho výboru, paní komisařko, zaznamenal jsem, že legislativní návrhy komise trpí z hlediska kvality. Jsme evropští politici, chceme si vést dobře, tak jako pan Lechner, ale chtěl bych požádat komisi, aby zlepšila kvalitu své legislativní práce. Děkuji. Nyní postoupíme k dalším řečníkům. Nyní má slovo pan Tadeusz Zvěvka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 mohu začít, takže od začátku. Pani předsedající, pozostavím e, e, ten problém, který Pane předsedo, ponechám stranou daný problém. E, nebudu ztrácet čas, ale už máme hodinový sklus, co se týče této rozpravy. Takže to by se v Evropském parlamentu nemělo stávat. Dámy a pánové, paní komisařko, často slyšíme výčitky, že řešíme problémy, které jsou velice vzdálené každodenním problémům našich občanů. Bohužel je to pravda, protože velice často hovoříme o otázkách, kdy evropské instituce nemají ani své legislativní pravomoci, ale dnes hovoříme o otázce, která je velice důležitá pro naše spoluobčany. Je zcela zásadní. Tento dokument je velice důležitý, protože řešíme velice obtížné situace. Je to situace, kdy přijdeme o blízké, kdy řešíme otázku majetku, poslední vůle, takže je to skutečně křížová cesta a Chtěl bych poděkovat našemu kolegovi, panu Lechnerovi, za tento dokument. Díky němu vytvoříme právní jistotu, která bude mnohem větší při řešení dědických řízení. Legislativní aktivita Evropské unie změnila vnitrostátní úpravy, protože v každé zemi se řeší dědická práva odlišně. Takže v každé zemi se řeší dědictví jinak, například se řeší různě dělení majetku a v tomto ohledu evropské dědické osvědčení by mělo jasně potvrdit statut pro dědické řízení. Tato zpráva, na které pan Lechner pracoval dva a půl roku za spolupráce s nejrůznějšími zainteresovanými stranami, skutečně přináší jasnou přidanou hodnotu. Existuje velká rozličnost v legislativních úpravách dědického řízení. Někdy vycházíme z tradic v jednotlivých zemích, je důležité, abychom se podívali na jednotlivé pravomoci a je pravda, že naše zpravodaj je vysoce kompetentní v této oblasti. Skutečnost, že určité normy byly vytvořeny, abychom se vyhli střetu kolizních norem. Je důležité, že občané mohou využít těchto právních možností, za daných podmínek je důležité, aby občané byli náležitě o těchto možnostech informováni. Děkuji mnohokrát. Prosím, respektujte řečnickou dobu. E, další řečnice je paní Regnerová. Děkuji vám, pane předsedající, paní místo předsedkyně komise, pane zpravodaji. Nové nařízení o dědictví je určitě mnohým dědicům a mnohým zůstavitelům zjednoduší život a e, zredukuje jim e, byrokracii, a to přeshraniční, e, nabývá, narůstá počet obyvatel, kteří žijí v různých zemích, čen, členských zemích Evropské unie a ti určitě přivítají možnosti lepšího plánování své pozůstalosti. Bohužel ovšem zdá se, že kvůli Eh, neústupným postojům některých členských zemí, Velká Británie a Irsko, eh, se neúčastní této, této eh, úpravy v několika věcech, například pokud se týče darování. To ovšem znamená, že to bude mít negativní dopady také na ty občany z jiných členských zemí, než je Británie nebo Irsko, eh, pokud půjde o dědictví právě v Velké Británii nebo v Irsku. To je ta takzvaná clawback klausule. Evropský parlament se ve všech jednáních eh, zasazoval o společné řešení s účastí všech členských zemí poněvadž členské země se nemohly na těchto dvou otázkách shodnout, jsou tyto věci neupraveny a to znamená, zvyšuje se právní nejistota. Členské země by měly být vyzvány k tomu, aby hledali kompromisy i v otevřených bodech v zájmu zjednodušení situace a posílení právní jistoty. Neměli bychom občanům prodražovat a komplikovat eh, život. Parlament má tedy své pochybnosti o postojích těchto členských zemích a mm, bylo by dobře, kdyby příslušné členské země s tím eh, počítali. Eh, škoda, že tady už nebude pan Lechner, který by byl schopný ještě svou důsledností dořešit i poslední zbývající problémy. Děkujeme. A dalším řešením je pan Januš Vojčechovský na dvě minuty. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Hovoříme o otázce, kdy Evropská unie může skutečně pomoci běžným občanům. Dědické právo je jednou z oblastí, která se týká většiny lidí. Řada lidí pochopitelně nenahromadí třeba během svého života nějaký majetek a možná jim můžeme poblahopřát nebo je můžeme politovat, ale v případě řešení dědictví vznikají problémy. A tento návrh zpráva pana Lechnera skutečně obdivuhodně řeší tuto problematiku. Situace je mnohem výhodnější pro občany, je mnohem snadnější zahájit jednotlivé postupy, také dochází k uznávání úředních listin, dále otázka soudních řízení, která budou určena, takže bych chtěl poblahopřát panu Lechnerovi za tyto výsledky a myslím si, že tento návrh nařízení pomůže evropským občanům, protože zjednoduší otázku nakládání s dědictvím bez zbytečných eh, byrokratických zátěží. A pomůže vyřešit otázky, které jsou nesmírně složité, především vztahu mezi jurisdikcí a mezi jednotlivými postupy v národních zemích. Nyní pan Beton, prosím. Děkuji, pane předsedo. Toto nařízení eh, je eh, dalším eh, podobným, které se týká Evrop- majetku. Toto osvědčení se vzdaluje mm, respektive se, se přibližuje evropské dědické eh, dani. Eh, proto se, Evrop, proto se Spojené království eh, požádalo o výjimku, využili jsme této možnosti, ne kvůli nějakým zásadám, které by nás tomu vedly, co mě překvapuje, není to, že jsme si zvolili výjimku, ale že jsme ani neuvažovali o tom, že bychom se připojili k této záležitosti. Zdá se, že tady moc kolegů není, ale někteří, eh, kdo tu jsou, by možná eh, se zamysleli nad tím, kolik dalších pravomocí bychom v této oblasti mohli svěřit Evropské unii a hlasovat eh, s těmi z nás, kteří budeme hlasovat eh, zítra proti eh, této zprávě. Nyní pan eh, Baltasáre na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, vážení kolegové, V Evropské unii se řeší každý rok tisícovky dědických řízení s mezinárodním aspektem a mají hodnotu více než 120 miliard eur, jak už tady zaznělo. Nicméně Přesto je tady celá řada problémů, na které občané narážejí. Například, když řeší, jaký stát či soud je příslušný pro dědické řízení. A k tomu si musíme přidat ještě skutečnost, že většina členských států neumožňuje svým občanům vybrat si eh, příslušnost, která bude platit pro jejich dědictví. Dále je tu celá řada dalších problémů, které souvisují s uznáváním dědických eh, dokumentů a jiných veřejných listin. Je tady celá řada nedostatků a požadavků ze strany evropských občanů a toto nařízení, které se eh, chystáme schválit, se ubírá dobrým směrem. My neschvalujeme klasický druh eh, legislativy, legislativního návrhu, ale vytváříme nástroj, který řeší zásadní aspekt každé společnosti v Evropské unii. Dědictví a pravidla, která řídí dědická řízení, mají své závažné dopady a jsou velice důležité pro organizaci jakékoliv společnosti a proto chci poděkovat všem, kdo se podíleli na tomto významném návrhu, zejména panu Lechnerovi za jeho práci a za obrovský které prokázal po dlouhou dobu, která se nyní blíží ke konci. Chci poděkovat eh, panu Lechnerovi také jménem milionu občanů v Evropě, kteří budou moci využít tohoto nástroje pro své potřeby. Přispějeme tak evropské integraci. Děkuji. Nyní paní Katarina Nevedělová na 1,5 minuty. Myslím si, že třeba souhlas. Myslím, že můžeme souhlasit eh, s návrhy komise. Návrh pochopitelně nebere v potaz eh, eh, vnitrostátní legislativy. Je to důležitý krok pro posílení vnitřního trhu a mrzí mě, že některé členské státy brzdí pokrok v této oblasti. Návrh zaručuje právní jistotu. Je jasný, jednoduchý a srozumitelný i pro běžného občana. Zabraňuje se dělení dědictví. Východiskem má být eh, obvyklé bydliště. Máme ovšem možnost uplatňovat eh, vlastní právní předpisy. Otázka veřejného pořádku a posiluje také nezávislost občanů. Omezení na státní příslušnost eh, to zajistí také dětské právo v oblasti veřejného pořádku a ochranu rodinných příslušníků. Do značné míry se zabrání obcházení zneužívání jednotlivých systémů. Nařízení pochopitelně nevyřeší všechny problémy. Musíme opravit různé podrobnosti, ale výrazně se zlepší právní stav. Občané a budou mít jasný základ, co se týče jejich dědictví. A také to zlepší eh, situace na vnitřním trhu. Právní jistota jsou důležité hodnoty právě v oblasti dědického práva. Nařízení by posílilo právní hodnoty, přinese to užitek pro občany a, využí, eh, a vytvoří se značná evropská přidaná hodnota. Ο κύκλος των άλλων εγγεγραμμένων μιλητών κλείνει με την κυρία A ještě poslední zapsaným řečníkem e, paní Tykal na minutu a půl. Děkuji. Fungování vnitřního trhu musí být posíleno odstraněním překážek, před kterými stojí lidé, kteří chtějí uplatňovat eh, své právo v oblasti dědického řízení s přeshraničním prvkem. Musíme brát v úvahu všechny prvky občanského práva, které se týkají dědictví, týká se to všech eh, forem převedení práva, ale i povinností. Stávající nařízení umožní občanům, aby předem připravili eh, své dědické řízení a také rozhodne o právu, které bude uplatněno což bude součástí poslední závěti, eh, která se bude řešit před pozostalými. Ve členských státech akty spojené s dědickým řízením musí respektovat také určitá kritéria. Evropské dědické osvědčení povede eh, k zapsání majetku do rejstříku nebo katastru v členském státě a musí být poskytnuty důkazy členského státu, kde se tento rejstřík nachází. Například tam musí být poskytnut důkaz o placení daní. Je důležité abychom uplatňovali toto nařízení ve všech členských státech, takže doufáme, že stávající situace, kdy Spojené království, Irsko a Dánsko se nepřipojili k tomuto nařízení, se brzy vyřeší. Děkuji. Děkuji a nyní Kašliaj, paní Bačesku. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tato zpráva umožňuje mobilitu našich eh, občanů. Vítám rozhodnutí, že se bude uplatňovat eh, právní soudní příslušnost v zájmu posustalých. Dochází také k uznávání veřejných listin, tím se sníží stávající byrokracie, eh, protože budeme používat evropské dědické osvědčení. Podporujeme mobilitu s přeshraničním prvkem našich občanů a také chceme mít eh, jasný soudní rámec v rámci evropského prostoru. Chceme tedy omezit eh, kolizi právních norem. Také eh, rumunský občanský právní systém je v tomto ohledu zlepšen a v tuto chvíli optimálně zajišťuje eh, volný převod eh, majetku. Köszönöm, elnök úr. Minden uniós polgárnak joga van ahhoz, hogy érvényesítse... Každý evropský občan má právo na dědictví a každý zůstavitel má právo rozhodnout o tom, co se má dít s jeho dědictvím. Při přeshraničním dědictví existuje mnoho právních a administrativních překážek a díky tomuto nařízení nastane do budoucna daleko vyšší míra právní jistoty a to ve všech členských zemích. Eh, zavedení dědického osvědčení rovněž slouží tomuto cíli, neboť toto osvědčení bude uznáváno ve všech členských zemích a tím se usnadní dědické procesy. K dědictví je zapotřebí celá řada dokumentů a je důležité, aby tato osvědčení mohla být vystavována i v menšinových jazycích. Eh, já se chci ještě rozloučit eh, s panem eh, Lechnerem s přáním všeho dobrého do dalšího života. Nyní pan Andreas Melce. Děkuji, pane předsedo. Když si uvědomíme, jak dlouho existují základní svobody EU, je skutečně s podivem, že Evropská unie se teprve od loňského roku zabývá problémy, které vyplývají ze svobody pohybu. Zejména se to týká vlastnictví nemovitostí, stále flexibilnějšího světa práce, větší mobility pracujících a samozřejmě také přeshraniční sňatky. Tak tady skutečně je třeba eh, právní jistoty. Má smysl vytvářet právní úpravy, kterým rozumí občané, eh, kteří si mohou zvolit eh, zákony své vlasti jakožto použité právo. Občan eh, musí mít možnost eh, právě v změněné situaci v rodinném právu dalším, musí se být schopen orientovat v tom, jaké právo kdy a kde může použití. použít. Děkuji vám. Eh, a nyní už eh, paní místopředsedkyně Redingová. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, Doufám, že to funguje. Mikrofon všichni mě slyšíte. Domnívám se, že toto je skutečně velice dobrá zpráva pro evropské občany. Eh, těch dědictví ročně řešíme na 150 tisíc a mají v sobě jistý mezinárodní prvek. Nyní mají občané možnost vybrat si eh, příslušné právo a rovněž omezujeme byrokracii, administrativní zátěž a myslím, že to je eh, potřebné pro to, aby mohli občané uplatňovat právo volného pohybu. Vyjednávání této záležitosti, což je první spolupráce svého druhu v této oblasti, sebou nesla eh, celou řadu eh, technických eh, problémů. Bylo potřeba vysvětlit si celou řadu rozdílů mezi jednotlivými právními systémy a důležitou součástí práce bylo také vyřešit obavy Irska a Spojeného království. Budoucí nařízení, tak eh, jak ho máte před sebou, představuje již nyní kompromis, eh, k němuž by mohly přistoupit i Irsko a Spojené království, protože jim přinášejí značné výhody. V každém případě, i kdybychom se rozhodly o tomto návrhu bez účasti Spojeného království a Irska. Oba tyto státy budou mít eh, kdykoliv později možnost se k legislativě připojit. Pokud jde o otázku informací, souhlasím s poslanci, že je velice důležité v okamžiku, až bude tato legislativa platit, řádně informovat občany o jejich právech a možnostech. Evropská rada notářů vytvořila webovou stránku s finanční podporou Evropské komise. Je to webová stránka v 22 jazycích, která má za úkol občany informovat o tom, co budou pro ně nová pravidla znamenat. Myslím si, že je důležité, aby notáři všech zúčastněných členských států byli řádně informováni a schopni dále informovat své klienty o nových možnostech, které se jim nabízejí. Děkuji. Paní komisařko. Nyní pan Lechner. Já bych vám také chtěl, pane Lechnere, poblahopřát. Ještě prosím chvíličku vydržte, pane Lechnere. Já bych vám chtěl říci několik slov, když dovolíte. Chtěl eh, jsem říci, že vám blahopřeji. A přeji vám mnoho zdraví. které jistě budete rád investovat do mm, dalšího rozširování vlastních poznatků a využívat to ve prospěch evropských občanů. Eh, bylo mě potěšením s vámi pracovat ve výboru. Děkuji vám, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající, děkuji vám také eh, za tato slova eh, k mému odchodu, který se nastane za čtyři dny a 140 minut. A já mohu říci, že já se budu snažit, abych toto nařízení sám musel použít co nejpozději. Děkuji všem kolegům také za cenné příspěvky a také za jejich osobní přání. Byla to opravdu eh, vynikající spolupráce s komisí a mm, eh, je to tak dobře. Kolegové, život je rozmanitý, je zde spousta různých konfliktů a je to prostě tak, že není možné postihnout, poskytnout jedno řešení, které bude naprosto bezproblémové pro všechny situace. Vždycky zůstanou otázky otevřené a zůstanou problémy. To řekl také pan eh, Bellinger. Eh, paní Regnerové bych řekl, že tady je určitě nedorozumění. Klobek a eh, zpráva majetku, to opravdu není pravda, že by to nebylo upraveno. Otázka je, jak se mají, má zakázet s částečným darováním v případě, že existuje také povinné dědictví, povinný dědický národ. Eh, uvidíme, jak to bude dále. Hm, dnes to máme eh, uspořádané takto a jestli to v budoucnosti bude jinak, tak to je otázka. Pan kolega Beten také poněkud přehlédl, že třeba britští občané, kteří žijí ve Francii, v Belgii a mají v těchto zemích eh, majetky, nemovitosti nebo i jinde, že už dnes musí používat cizí právo, nikoli právo britské. Já musím říci, že musíme ještě vydržet několik let, než budeme mít praktické zkušenosti s tou legislativou a pak bude možné dovyjasnit další věci. Já si dovedu představit třeba také to, že za 10, za 20 let potom eh, ta úprava bude ještě trošku jiná, ale to je hudba budoucnosti. Každopádně je tady něco, je tady nařízení, které je obrovským pokrokem pro občany a také milníkem v evropských právních dějinách. A já vám děkuji, pane předsedo, za přátelská slova také kolegům a také děkuji komisi. Alles Gute. Všechno nejlepší, milí Kurte. Eh, dámy a pánové, tím jsme uzavřeli debatu na toto téma. Hlasování se odehraje zítra ve 12 hodin 30